Posaďte se, kolegové. Velice vzrušující zasedání jsme prožili. Měli jsme tady generálního tajemníka NATO. To samozřejmě byla mimořádná záležitost, ale přesto se nyní na vás obracím, abyste nyní obrátili svou pozornost na techničtější záležitosti, kterým se rovněž chceme zabývat. Jsme pouze malý podvýbor, je nás nemnoho, ale určitě to zvládneme. Další bod dnešního pořadu jednání po určitých změnách toho, jak za sebou řadíme ty body pořadu jednání. Tedy Nyní se na vás už mám příležitost obrátit eh, se žádostí o schválení zápisu z pořadu jednání, z zasedání, které se konalo 22. a 23. března. Do konce dnešního zasedání můžete podávat eh, náměty, případně námitky k tomuto zápisu tohoto minulého zasedání. Pokud nic neobdržíme, tak jej budeme považovat za schválený. A další bod pořadu jednání je eh, druhé zvážení návrhu dokumentu k kosmické strategii pro Evropu. Navrhovatelem je pan Jeffrey van Orden. Bohužel se mu nepodařilo se dnes sem dostavit. Důvodem jsou snad jiné důležité závazky v jeho volebním okrsku. Upřímně se nám omlouvá. Omlouvá se všem, kteří eh, se o tuto zprávu zajímají. Poslal nám však své připomínky, myslím, že byly rozeslány všem členům výboru, tedy projděte si prosím svou poštu a seznamte se s připomínkami pana Van Ordena. Ještě jednou se tedy jménem pana Van Ordena omlouvám a nyní se obracím na stínové zpravodaje, kteří zde přítomní jsou. Pokud budete souhlasit, tak můžeme pokračovat. Z toho, co vím, tak pan Van Orden se snaží najít datum, které by bylo uspokojivé pro všechny, aby se stínoví zpravodajové mohli sejít, aby vše mohli probrat. Doposud se to nedařilo, ale přesto prosím stínové zpravodaje, aby se s námi podělili o své připomínky. Pan Zdrojevský je zde tady jménem Evropské strany Lidové, tedy pane poslanče, buďte tak laskav a vyjádřete se eh, k návrhu pana Van Ordena. Ano, samozřejmě, paní předsedající. Je škoda, že tady eh, pan van Orden není. Na druhé straně ale musím uznat, že ta zpráva je opravdu kvalitní, nikoli pouze eh, přijatelná, ale eh, vyznívá v souladu s našimi přáním. Není tam mnoho pozměňovacích návrhů, pouze 630 a většina těchto pozměňovacích návrhů je pro mou politickou skupinu přijatelná, tedy jsem ochoten vyjádřit své uspokojení. Jedná se o potřebnou záležitost. To, jak to zvládl pan Van Orden, je opravdu eh, dobré, a se, rád mu poděkuji za e, toto úsilí. Pouze tři podrobnější záležitosti. Za prvé, jedná se o e, kvalitní základ pro další diskuse. Pro diskuse, na nich záleží, jak se pohledu strategických politik, tak i e, podrobností. Další věc. V tomto dokumentu vlastně se stýkají dva i extrémní přístupy k věci. Naštěstí pouze v jemné podobě. Tak podprahově za prvé, to, že by kosmická strategie mohla sloužit zlepšování bezpečnosti v Evropě. A na druhé straně vidíme zde trend, že by se mělo oddělovat snahy jednotlivých členských států od snah celé EU. E Já chci ještě jednou zdůraznit, že satelitární systémy, kosmická politika už i z důvodu nákladů a ceny by měla vždy sloužit zlepšování bezpečí. Bezpečí pro všechny Evropany. Na druhé straně ty systémy nikdy nedosáhnou nejlepších kvalit. Pokud zde nebudeme mít zároveň celoevropskou spolupráci, spolupráci více států. Chci zdůraznit, že komunitární přístup při budování satelitárních systémů je absolutně klíčová pro jak jejich kvalitu, tak i potenciál možností operativního využití a zároveň i zlepšování eh, bezpečí a bezpečnostních systémů pro všechny občany. Veliké díky, říká předsedající. Nyní musím zmínit, že odpovědný výbor je přirozeně výbor ITRE. Tedy naše úloha spočívá spíše v tom, že přispějeme svým stanoviskem. A nyní pan Frunzolika za socialisty a demokraty. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, Ono samozřejmě, že by bylo dobré zde mít pana Van Ordena, ale mám pochopení pro tu situaci a i já mu zašlu, jako to zaslal on nám, mailem své připomínky. I když, pokud mi dovolíte, rád bych vypíchl určité záležitosti k tomuto důležitému tématu. Pokud bereme v potaz spolehlivost kosmických technologií a účast jak státních, tak nestátních akné aktérů, případná rizika, chci při této příležitosti zdůraznit, že kosmický prostor je absolutně zásadní z pohledu našeho bezpečí. Je důležité zachovat autonomii a bezpečnost i našich služeb které se zakládají na e, kosmických technologiích. Máme dlouhý seznam činitelů a i dlouhé velké e, vesmírné programy, které si zaslouží společná pravidla a zároveň musí být přístupny všem. Souhlasím, že je třeba spolupracovat s partnery na mezinárodní aréně, prohlubovat i spolupráci s USA, s NATEM, s Japonskem, abychom sdíleli své zájmy eh, týkající se bezpečnosti, ale zároveň Evropský kosmický sektor musí rychle reagovat i na změny prostředí, změny eh, konkurenčního prostředí, změny technologického rázu i Kyberbezpečnost, bilaterální vztahy mezi evropskými zeměmi a USA by se měly rovněž vypořádat s bezpečnostní situací, což lze pojednat společnými vesmírnými schopnostmi, například reakce na katastrofy, ochrana hranic na moři a eh, teroristické útoky eh, Členské státy, jak Evropské vesmírné agentury, tak EU, musí spolupracovat i s odvětvovými partnery a e, já vítám v tomto kontextu zdůrazňování, zvyšování se synergií a e, společných aspektů obrané a kosmické technologie, zejména pobídky k e, využívání a vývoji systému dvojího užití, které už v některých členských státech existují. Stojí za to e, zdůrazňovat význam a podporovat využití, e, dvojí využití systému a Evropská obrana agentura, Evropský satelitní systém a všech, kterých se to týká. Je to vzájem nás všech předsedající. Děkuji, pane Fronzolika. Pokud se nepletu, tak vaše prohlášení bylo posledním z řady stínových zpravodajů. Tady máme eh, paní Luisa, která za GUE měla vystoupit, ale právě opustila tuto místnost. Takže se zdá, že tímto jsme dospěli ke konci této rozpravy. A chci připomenout, že samozřejmě záleží na tom, aby se konalo toto setkání stínových zpravodajů. No a pevně doufám, že se to panu Van Ordenovi podaří zorganizovat dříve spíše než později. A teď ještě, kdy se bude hlasovat. V AFETu to je 13. květen a posléze v souladu s tím, jak hovoří eh, stínový zpravodaj, se bude ne na plenárním zasedání o té zprávě? Takže nejdříve 22. června na půdě výboru ITRE a pak eh, na plenárním zasedání. Tam ještě nevíme, kdy se to odehraje, ale doufám, že se nám pod... podaří naplnit tento časový program. Jelikož se už nikdo nehlásí o slovo, tak vyhlašuji krátkou přestávku. Vidím, že eh, kontradmirál Valdemar Kuško už vstoupil do naší eh, místnosti, ale dobrá. Máme tedy, máme už eh, hosty, kteří budou členy dalšího panelu už jsou mezi námi, tedy eh, prosím o strpení, my si tady vše eh, reorganizujeme a okamžitě spustíme další bod pořadu jednání. Uh, Vážení kolegové, můžeme pokračovat s následujícím bodem na našem programu naší dnešní schůze. Ještě bych vám chtěla připomenout, že zítra máme schůzi dopoledne. Dojde ale ke změně místnosti. Poznamenejte si tedy správné číslo eh, zítřejší schůze. A teď eh, chci otevřít náš poslední bod na dnešním programu, což je v Českém plánu rozvoje schopností. A já tady vítám pana Rinyho Guse, což je zástupce generálního ředitele Evropské obrané agentury, což bude náš první panelista a druhým řečníkem bude admirál Valdemar Gluško, zástupce generálního tajemníka, generálního ředitele eh, Evropského vojenského štábu. A bez eh, dalších eh, slov bych vám nejprve chtěla přát slovo. Jako první bude hovořit pan Gos. Děkuji paní fotega vážení poslanci, dámy a pánové. Pro mě velkou ctí, že tady dnes mohu vystoupit a že mohu přednést prezentaci jednom eh, hlavních projektů Evropské obrané agentury, což je plán, kterému se zkrátku říká CDP. Ve stručnosti bych vám na úvod chtěl shrnout, proč je CDP předmětem tak živé diskuze všech eh, zúčastněných aktérů. Chtěl bych tedy popsat konkurs, základní funkce a nové prvky související s novou vizí tohoto projektu a chtěl bych se zaměřit zejména na priority, které vyvozujeme z CDP na konci tohoto cyklu revize roku 2018. Eh, Víme, že bezpečnostní Prostředí, ve kterém se pohybujeme, se výrazně změnilo, jak je to uvedeno také v bezpečnostní strategii EU. Žijeme v době existenciální krize Evropské unie. Všechny, všichni aktéři, včetně Evropské obrané agentury, se musí eh, postavit těmto výzvám a naše agentura hraje klíčovou roli v dalším rozvoji politických iniciativ, které by měly vést k jak efektivnějšímu, tak i ke smysluplnějšímu eh, fungování naší společné obrany. Jde o globální strategii, která říká, že Evropská obraná agentura by měla zlepšit současný plán rozvoje do schopností. Dále jde o eh, konkrétní provádění politických cílů, na kterých se dohodnou eh, členské státy a komise. Upozorňuje se v tomto plánu také na to, že Evropská bezpečnostní agentura by měla specifikovat a vypracovat úroveň ambicí v této oblasti a to by mělo být součástí celého procesu přeskumu CDP a také akční plán Evropské unie, kde Evropská komise odkazuje na CDP a e, říká, že iniciativa znamená prosím, tohoto plánu by měly určovat příští práci Evropské obrané agentury. CDP je tedy jednoznačně považováno za eh, jádro eh, tohoto plánu, ale co to konkrétně znamená? CDP je plán, který umožňuje členským státům stanovit si priority pro práci agentury. A je to také klíčový prvek, který by měl usnadnit eh, do splnění klíčových úkolů. Je tedy o to, jak podpořit rozvoj obraných schopnosti a vojenské spolupráce v EU. Za druhé, dále bychom měli podpořit eh, vědu a výzkum a evropský obranný průmysl. A za třetí bychom měli také fungovat jakési vojenské rozhraní pro všechny ostatní evropské politiky. Hlavním cílem CDP je vytvořit si přehled o požadavcích na eh, obrané požadavky a to do delší, eh, eh do budoucnosti tyto potřeby, tak jak budou popsány členskými státy a jejich plány rozvoje, se musí opírat o analýzy vojenských příležitostí, o výzev a také o možné eh, pohledy soukromého sektoru. A všechny tyto informace se musí nějakým způsobem zanalizovat, aby vytvořili komplexní přehled o schopnostech. A na základě tohoto přehledu potom můžeme identifikovat priority a konkrétní aktivity, které jsou potřebné. Současně s tím ale ten plán může být eh, vnímán jako přehledná podpora pro vytváření těch národních plánů rozvoje a také pro <clears throat> pořizování vojenského materiálu nebo pro pořizování počítačových systémů. Na základě toho by tedy měl vzniknout jakýsi online eh, nástroj pro ty národní plány které členské státy mohou využívat, aby mohly prioritizovat, které oblasti se mají dále rozvíjet a e, o kterých je potřeba dále diskutovat v roce 2018. Tím se to promítne do národních plánů, může to identifikovat oblasti, kde dává smysl spolupracovat, ale stejně tak je možné identifikovat další oblasti spolupráce v rámci EU. CDP tedy umožňuje více spolupráce mezi členskými státy a tím podporuje celý proces od rozvoje plánování a implementaci. Dostávám ke konkrétní části této prezentace. Co je tedy nového? Víme, že CDP pod začátkem 2008 bylo roce 2011, revidovalo v roce 2014. pozem proto bylo rozhodnutí Evropské rady. Dostali jsme zadání do evropských ministrů e, obrany, abychom e, výrazně přepracovali a vypracovali nové priority do roku 2018 a zohlednili tím náš nový strategický rámec. My jsme Začali tedy už v roce 2016 pracovat na novém obsahu, na metodologii. V tom novém vydání budou integrovány i výsledky živých cvičení. Už jsme měli dvě o e, hybridních hrozbách, které nahrávalo všechny členské státy, také evropské instituce, jako je komise, nebo EAS, Europol, SECEM a i na to se to účastnilo jako pozorovatel. Výsledky těchto cvičení eh, mohou výrazným způsobem ovlivnit eh, ty nové priority CDP. Jak už bylo řečeno, CDP také eh, zohledňuje dlouhodobější trendy. My za dva měsíce chceme uspořádat další společnou analýzy, abychom identifikovali nové trendy, které by se potom mohly promítnout těch národních plánů, aby se české státy mohly připravit na budoucí výzvy. Kromě toho další CDP musí opírat také o příspěvek vojenského výboru EU, který musí identifikovat oblasti, na kterých je potřeba dále pracovat. A na závěr pro národních příspěvků také poprvé chceme e, e, zahrnout do procesu plánování i akademickou obec. Tím e, chceme Eh, usilovat o to, aby eh, se to promítlo i do vědy a výzkumu a aby to vedlo k prohloubení vědy a výzkumu v této oblasti. Tím se dostávám k prioritám. Priority budou eh, schváleny členskými státy v dubnu příštího roku. Budou se eh, lišit od těch současných eh, následujícím způsobem bude tady také o řízení vazby na evropské aktivity v tom eh, CDP dalším rozhraním mezi eh, evropskými aktivitám členských států a Evropskou unii. Zaměření na nové priority se bude opírat o řešení zahrnující spolupráci, abychom řešili nedostatky, střednědobé požadavky a dlouhodobé příležitosti. Budoucí eh, priority by také měly řešit všechny možné dimenze spolupráce, informační, eh, informační technologie, společné pořizování vojenského materiálu, tak jak to budou integrovat jednotlivé projekty. A to je výhoda začlenění eh, akademického prostředí, které nám může na pomoci s formulováním těchto požadavků. Půjde také o to, že eh, se to promítne do našich vztahů se soukromým eh, sektorem a s obraným průmyslem. Byli bychom rádi, kdyby ten se do procesu plánování zapojil co nejdříve. Jde také o strategickou autonomii, která se musí opírat o technologický a průmyslový, eh, technologickou a průmyslovou základnu v Evropě, jinak bychom byli závislí na Eh, zahraničních dodávkách a vzhledem ke komplexním dodavatelským štěvcům není úplně jasné nebo jisté, že by se Evropské unii mohlo eh, zajistit eh, totální soběstačnost, ale i tak je potřeba, abychom měli volný prostor a svobodu jednání. Priority identifikované v CDP by měly zohlednit technologie, výrobní možnosti a dovednosti, které jsou relevantní, aby zajistili eh, to, že Evropa nebude závislá na zahraničních dodávkách. Potom bych chtěl ještě se zmínit o tom, jak bude vypadat spolupráce s NATO. Chtěl bych říci, že cílem STP je podpořit v první řadě české státy, aby se zaměřovaly na ty oblasti, ve kterých je potřebná spolupráce. Má to, že ty priority schvalují členské státy, nicméně eh, je vlastně ta budou moci potom je použít proto, aby plnili své národní cíle. Je evidentní, že některé státy, které jsou také členy NATO, to využijí i k plnění jejich cílů prostředí NATO. Evropská unie tedy bude mít přímo prospěch eh, z CDP, ale stejně tak to bude i NATO. Tím by se měla zlepšit bezpečnost všech zúčastněných a CDP také může mít prospěch ve společné prohlášení to, ale na členských státech, aby něco takového provedli. Konkrétní příklad. Naprostá většina členských států které jsou eh, současně také členy NATO, by mohli pozvat pozorovatele DP na zasedání NP, společně s spojenci a všichni by to mohli podělit o to, jakým způsobem probíhá jejich proces, aby mohli konsistentně eh, se podívat na situaci. Evropská unie tam bude jako pozorovatel. Také to může řešit společných projektů. Například to je platní skupině na boj proti hybridním hrozbám anebo napracování příštích hrozeb. Členské státy tím mohou zajistit eh, eh, konsistentnost svých projektů projekty na to, aby nedocházelo k zbytečné duplikaci. To je další hlavní cílem celého toho procesu CDP. Ale musíme se zdůraznit, že v rámci hodnocení CDP je naším hlavním úkolem zajistit dobrou spolupráci řekněme, v oblasti formulace priorit. A na závěr, revidované CDP v roce 2018 zohlední nové, eh, novou realitu. Je to proces opírající se o schopnosti, ale bude se muset zaměřovat také na širší oblast rozvoje těchto schopností, nejenom na národní, ale musí zajistit také relevantnost a referenční hodnotu pro evropské technologie, pro evropskou vědu, také pro soukromé společnosti. Myslíme si, že v budoucnosti tento dokument může lépe pomoci členským státům, jak eh, zavést eh, referenční rámec i na celostátní úrovni. Může to být eh, více orientováno na výsledky a tímto předám slovo zpátky paní předsedkyně. Děkuji vám. A teď bude mít slovo pan Valdemar Gruško, což je zástupce generálního ředitele eh, Evropského vojenského štábu. Děkuji, paní převodničonca. Děkuji. Jan parlament. Vážení členové Evropského parlamentu, jaký je cíl mé prezentace. Chci, abyste věděli, jakou roli hraje naše agentura v rámci toho plánu rozvoje kapacit. Takže rozhodně bych byl rád, abychom se podívali na tu větev A a D v rámci tedy výboru pro vojenské otázky Evropského parlamentu. To znamená, že Eh, se k tomu ještě určitě dostanu trošičku později. Také vám řeknu, jak používáme dotazník o vojenských kapacitách ve chvíli, kdy se snažíme nacházet priority mezi různými kapacitami. A také vám řeknu, jak si stojíme v souvislosti s přeskumem současného plánu rozvoje kapacit. Takže když se podíváme na ten proces jako takový, tak jaké jsou ty hlavní priority či principy, na základě nichž stojí tento plán? To znamená, že v první řadě je třeba si stanovit ty hlavní požadavky týkající se rozvoje kapacit. Poté identifikujeme samozřejmě také ty nedostatky a poté se snažíme hledat e, řešení pro tyto nedostatky. E, co se týče tedy tohoto procesu, tak ten spočívá v dvou hlavních sekvencích. To znamená plánování a samotná implementace či plnění těchto cílů. Já chci říci, že my my se zabýváme tedy hlavně otázkou plánování. Jde v podstatě o překlad té politických ambicí nebo přetavení těchto politických ambicí do vojenských kapacit. Ve chvíli, kdy tedy srovnáváme ty vojenské požadavky, tak jsme schopni již vyjádřit, co je potřeba či co chceme. A v rámci tedy toho prvního katalogu se podíváme tedy na to, co již existuje, co máme k dispozici. A poté se tedy dostáváme k těm nedostatkům. Ty se opět přetaví do toho katalogu o pokroku. To znamená, že jsme schopni si už vyčíslit ty nedostatky, ke kterým přiřadíme také rizika. A v rámci toho se nám tedy poté podaří vytvářet ten seznam hlavních priorit. Druhá část. Druhá část je dosahování či jaksi řešení těch nedostatků, což je samozřejmě zcela zásadní ve chvíli, kdy hovoříme jaksi o plnění tohoto plánu. Tento plán rozvoje kapacit v podstatě vychází z výboru pro vojenské otázky EU. To znamená, že ten jaksi vojenský Eh, personál má podporu tohoto vojenského výboru a ta větev A a D se právě zaměřuje právě na otázky týkající se priorit tohoto plánu pro rozvoj kapacit. Co se týče příspěvků ze strany členských států, tak tady hovoříme o dobrovolných eh, příspěvcích a hovoříme tady v podstatě o pomoci při vytváření nového rámce, v rámci něhož je dosahováno stanovených cílů. A co se tedy týče těch různých eh, větví či oblastí. Takže za A rozhodně jsou to tedy ty hlavní, hlavní cíle, které souvisí s těmi identifikovanými nedostatky, to znamená eh, ty nedostatky, k ním jsme došli na základě tedy eh, požadavků, které jsme analyzovali a to všechno si se poté eh, přetváří nebo e, přetaví do těch potřeb do budoucna a na tom z toho opět poté jak si vyplývá, vyplývají ty priority pro oblast C a D. To znamená, C, to jsou ty právě konkrétní obrané plány a plány pro výbavu a D je to v podstatě, co jsme se byli schopni naučit. Dále, co se týče toho dotazníku. Tento dotazník Eh, posíláme členským státům. V tuto chvíli už máme 17 eh, vyplněných dotazníků ze strany členských států a já chci ještě vyzdvihnout, že co se týče jaksi struktury toho samotného dotazníku ve chvíli, kdy hovoříme tady o tom prohlášení a toho časového harmonogramu, tak ten je zcela harmonizován a v souladu eh, s procesy na to. To znamená, že my tady se nesnažíme nebo nedochází ke zdvojování, k duplikaci eh, provedené práce tou druhou organizací. Ty informace, které eh, dostaneme, zanalizujeme, vyhodnotíme a stanovíme priority. Což je proces, který končí v rámci tedy toho, té oblasti A, jak jsem ji zmiňoval. Takže jak to všechno funguje? Tak dovolte mi, abych vám eh, jako příklad uvedl jeden eh, nedostatek. Například, ehm, co se týče Co se týče eh, dobíjení či eh, dodávání paliva ve vzduchu, tak tady dochází opravdu k nedostatkům, protože ty letouny, které vysíláme do terénu, jsou v eh, operativním módu velmi dlouho a proto potřebují také palivo. A tady právě dochází k problémům, které my v tuto chvíli ještě nejsme schopni dostatečně dobře řešit a vzniká tady velké riziko. To znamená, že toto doplňování paliva ve vzduchu je vnímáno jako opravdu kritický nedostatek a musí se tedy z toho stát jedna z hlavních priorit toho strategického plánu. Co se týče té oblasti D tohoto plánu, to znamená, to už jsem zmiňoval, to je to, co jsme se naučili, to jsou v podstatě ty lekce, které jsme se naučili. A tady můžu zmínit věci, jako je například doktrína, konektivita, udržitelnost. To znamená, tady si v podstatě uvědomujeme, že existují jiné kapacity, které mohou být zcela nezbytné. Například ve chvíli, kdy jsme rozvíjeli oblast A, tak jsme si vlastně neuvědomili, že potřebujeme nové kapacity například v oblasti výbušnin a to je to, k čemu jsme se prostě poté dostali i v rámci té analýzy a toho hodnocení. Tak a když se tady podíváme na ty na ta současná témata, která se objevují v tom plánu pro rozvoj kapacit, tak v tuto chvíli tady běží dva paralelní Eh, postupy. To znamená, za A jsou to ty nové vojenské požadavky, které vycházejí také z nové globální eh, obrané strategie Evropské unie. To znamená, že tady vlastně vycházíme z ilustrativních scénářů. Máme zatím v tuto chvíli pět ilustrativních scénářů, které v podstatě imitují e, různé scénáře, to znamená jak absolutní, jak si nasazení všech jednotek, tak e, e, řešení humanitárních krizí. A na základě těchto scénářů jsme schopni tedy identifikovat ty požadavky, které máme a e, dostaneme se k nějakému výsledku. První výsledky budeme mít už v září tohoto roku. Dále jsem říkal, co se týče toho dotazníku, tak ten dotazník se pošle členským státům a ten tak jsme již učinili a v tuto chvíli, jak říkám, máme již 17 odpovědí a čekáme na další odpovědi, tak abychom byli schopni identifikovat všechny ty nedostatky. Dále co se týče také těch dalších informací, ty jsme schopni naschromáždit také z těch v tuto chvíli probíhajících eh, operací. Takže co se týče těch vojenských eh, požadavků, které vychází z Evropské globální strategie, tak ty byly zanalizovány velmi dopodrobna a byla v podstatě také, nebo pracuje se na současné, na nové metodologii. Chci říci, že také ty současné nástroje, které jsou součástí tohoto katalogu eh, požadavků, a které byly identifikovány také v rámci přeskumu tohoto vojenského strategického plánu, tak ehm, to jsou, to jsou v podstatě nástroje, které v tuto chvíli eh, jak si využíváme, včetně nového softwaru, díky něho, němuž jsme schopni v podstatě nasimulovat různé situace a určit si a zhodnotit, do jaké míry jsou tyto různé scénáře skutečné či možné. A co se týče těch požadavků kapacitních, tak e, stále to zůstává zcela e, v rukou členských států, ale samozřejmě agentura EDA by, nebo je tu proto, aby pomáhala členským státům, e, jak si navyšovat své vojenské kapacity a také odpovídat na ty současné hrozby. Děkuji vám. Než předám slovo koordinátorům a jiným kolegům poslancům, bych eh, si sama ráda dala slovo a moje otázka se týká analýz a cvičení týkající se hybridních hrozeb. Je možné do toho zapojit naše východní přidružené partnery, například v první řadě Ukrajinu, to je země, která je nejvíc této hrozbě vystavena a to uznává jak Evropská unie, tak NATO. No a kromě toho má přece Evrop- Ukrajina smlouvu o přidružení či rámcovou dohodu s EDA, s Evropskou eh, obranou agenturou a rovněž je součástí společné obrané politiky tedy je možné pojmout v rámci těchto cvičení Ukrajinu či případně Moldavu? A teď pan Gáler. Děkuji, děkuji pánové za obě prezentace. Jsem velice rád, že je možné sledovat, jak pokračující úsilí je v souladu s našimi potřebami, jak je vnímáme a doposud se zdá, že vše probíhá dle přání a jsem vděčný za aktualizaci té situace. Jak jste ji zde popsali, mám jednu konkrétní otázku a ta se týká rámce společného obraného akčního plánu. Tam máme dvě taková okénka. Jedno se týká výzkumu a jak víte, ta smlouva o delegacích mezi Evropskou unii a Evropskou obranou agenturou, která byla podepsána, zdá se, že přece jen komise tam nasadila stopku. Můžete nám říci více k této věci, protože já jsem doufal, že než jsme přistoupili eh, k těmto přípravným krokům, tak už jsme měli i pilotní projekt. A zdá se, že vše proběhlo, takže nevím, jak to, že se ta přípravná akce hladce neodsouhlasila. Jak na tom tam jsme? Já osobně musím předsedat dalšímu zasedání v 17.30, ale pokud se budu muset vzdálit, tak můj kolega pan Zdrojevský tady se trvá, pokud si nebudu moci osobně tu odpověď poslechnout. Předsedkyně, ano, děkuji. Já připomínám zároveň, že je naše zasedání webstreamováno, takže i tam to bude možné si ověřit. A paní Lozing jako další koordinátor. Ano, děkuji. Děkuji za ten úvod, který jsem si zde vyslechla. Já jsem like, co se týče konkrétních například vojenských kapacit. A z toho pohledu je to pro mě trošku obtížné si to konkrétně vše pod, představit a představit si i mm, ta opatření, ty kroky, s nimi se počítá. Já jsem se snažila i od paní Mogherini dostat konkrétnější záležitosti a i v jejím líčení jsem spíše si vyslechla obecný popis toho, co nám kde schází, než aby tam byly konkrétní věci obsaženy. Máte konkrétní čísla o těch schopnostech a o nákladech na provádění těchto schopností jaké prostředky tedy jsou potřeba? Pak ještě jedna konkrétní otázka. Kdy by měl ten plán CDP měl příslušným způsobem být při, způsoben novému plánu. Tady navazuji na otázku své eh, předchůdkyně. A pak ještě pravděpodobnost, že se objeví mezery v, těch, eh, v té schopnosti. Tady v té prezentaci se počítá s tím, že akční plán pro obranu by měl být součástí plnění, tedy zaplňování těch mezer, jak to do sebe zapadá. Děkuji, pan Kuzo. Aha, dobrá, tedy pan Zorojevský jako další. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku pro pana admirála a vlastně dvě otázky. Za prvé, je nám známo, že NATO vyjednává a pravděpodobně opravdu bude mít své pozorovatele při největším eh, vojenským, eh, vojenských cvičeních na Bělorusku. Zapad to bude v září. Ehm, vojenský výbor Evropské obrané agentury bude se rovněž ucházet o status pozorovatele v těchto, u těchto velkých eh, opravdu rozsáhlých vojenských cvičení v Bělorusku? A druhá otázka, zohlednění změn týkajících se Eurokor. Když se eh, počítá s vývojem schopnosti, obrany schopnosti, počítá se i s lepším vybavením pro Eurokor, případně rozšíření jejich pravomocí či posílením těchto složek. A pak ještě bych rád se zeptal, zda pan kontradmirál by se ujal toho, aby minister obrany Polské republiky, pan Mačerevič, ne, neškrtal v těchto jednotkách, v těch eurojednotkách, nesnažil se je omezovat, e, což je velice důležité, protože za rok by Polsko právě mělo být velitelem. A nyní pan poslanec Sarjuš Volský. Well, so, gentlemen. Aha, dobrá. Tedy, pane ředitele, pane řediteli, pane eh, admirále. Prosím, odpověste, Paní předsedající. Já se domnívám, že když eh, přijde na hybridní hrozby a procvičování reakce na tyto hrozby, v Evropské unii se koná procvičování reakce na hrozby dvojího typu. Jedno, víceúrovňové, související s plánováním řízení krizí na nejvyšší úrovni. Tam máme i štáb, který je do toho zapojen. A v tomto případě bych řekl, že právě tam by se mohla ta hybridní hrozba projevit. A pak ještě mohu dodat, že druhou stránkou té hybridní hrozby je ta nevojenská záležitost. Ten nevojenský aspekt toho hybridního scénáře. Je tedy jasné, že záleží na tom, kdo za to odpovídá, kdo odpovídá za co a za tu nevojenskou složku my se necítíme odpovědní, ani je neprocvičujeme. My vždy přizveme pozorovatele a účastníky všech eh, cvičení MILEX tam i Ukrajince, i Gruzínce, gruzínské partnery přizýváme a ti se toho sice neúčastní, ale jsou pozorovateli. Tak toto v současné době probíhá. Nyní, když přijde na řadu otázka, já vím, že moje prezentace byla trochu akademická, ale jak vypadá konkrétně ten postup, možná v tom jak řadíme ty, prezentace, tak nejdříve bychom si měli identifikovat požadavky a e, to se odehrává na úrovni meter a pak jak je možné si poradit s nedostatky, případně zaplnit mezery, to už je pak IDA. V praxi ale bych řekl, že kritické operační mezery či nedostatky, tam jich máme 14. 14 z 42 celkem. A to je spíše záležitost eh, informačního typu z pohledu hm, statistik či čísel Každopádně kritické nedostatky, například eh, surveillance v terénu, výzvědných kapacit, strategických eh, aspektů, různých typů eh, vzdušných obranných letounů, tam 60 schází a to jsou nedostatky z pohledu schopnosti a takto to vypadá z pohledu toho, co schází konkrétním vojenským jednotkám. Dále jeden z nedostatků máme detekce, identifikace a sledování nepřátelských eh, objektů. I to je nahlíženo jako kritický operační nedostatek. Co to znamená z pohledu vybavení? Hovoříme o 58 eh, letounů, eh, pak máme 22 eh, jednotek technického kamerového sledování a tak dále. To jsou tedy vyčíslené nedostatky kapacit z pohledu vybavení. A nyní k otázce pana Zdrojevského, pana ministra Zdrojevského. Tady opravdu zatím jsme nezvažovali účast v tom, milité, v tom vojenském cvičení v Bělorusku ale už pan generální tajemník hovořil o tom vymezení, možná sdílení odpovědnosti, ale zároveň vymezení těch doplňujících se schopností a rovněž toho řízení krize. Kdo za co bude odpovídat? Evropská unie by se neměla sama věnovat vysloveně obraně území. Spíše by se měla soustředit na externích záležitostech a z toho pohledu se účastníme například školicích misí, které se konají mimo území EU a řízení krizových situací. Tedy když hovoříme například o zapojení Ukrajiny ve vojenském smyslu, ani tam se na tom nepodílíme. Samozřejmě, že to můžeme vzít v úvahu a možná na politické úrovni by to stálo za to, aby se to probralo, zda bychom mohli být pozorovatelem u těch běloruských cvičení. Eurokor. Tam se zdá, že Eurokor je evropský, ale to není prostředek čistě Evropské unie. Původně se jednalo o jednotku, která měla v první řadě podpořit vojenské aktivity Evropské unie, ale v praxi je to rozdělené a Evropské irský vojenský personál podepsal letter of intention, tedy předběžnou smlouvu, kde si může vymezit personál spolupráci. Evropský vojenský štáb je pravidelně ve styku s Eurokor a krátkodobě se často může počítat i s užší spolupráci mezi Evropským vojenským štábem EU a Eurokor. A důvodem je, že se snažíme organizačním způsobem to skloubit. Tam by měla být takzvaná schopnost řízení a vojenského plánování tam by mělo jít o schopnost řídit nevojenské zásahy. A v Africké republice právě Eurokor je v vedoucím úkol, úloze a velitel i jeho štáb jsou právě z Eurokoru. Takto se utváří trend. Zároveň však se konají schůzky s vede, velením Eurokoru, na kterých eh, se k nám dostanou informace, ale v nejbližších dvou letech se Eurokor soustředí na NATO. Tedy spolupráce a angažovanost Eurokoru vůči Evropské unie bude omezená, více omezená. Tak to, to tam v praxi to ujednání vypadá. Ještě konkrétní účast například Polska v Eurokoru, no, tam asi musíte pochopit, že já jsem voják a jedná se o čistě politickou záležitost, takže tam to komentovat nehodlám ani nemohu. Tam nasměrování Polska a polského ministerstva obrany v této záležitosti není ničím, eh, kam, kde bych se mohla angažovat. Děkuji, pane kontradmirále, a nyní se obracím na náměstka ředitele Evropské obrané agentury, pana ředitele Gose. Nejdříve odpovím na vaši otázku, paní předsedkyně, k tomu hybridnímu cvičení. Je pravda, že máme takzvaná administrativní ujednání nikoli pouze s Ukrajinou, ale i s Norskem, Švýcarskem, Srbskem a právě Ukrajinou. V čem to cvičení spočívá? Tam vím, že tehdy Ukrajina přizvána nebyla, není hovořím pouze z paměti, nevím, jak to bylo, zda to bylo už podepsáno, to ujednání. Druhá věc, přizvání nečlenského státu v rámci těch administrativních ujednání si žádá souhlas všech členů, což by neměl být problém, ale procedurálně se to musí splnit. Zda tedy je možné do budoucna Ukrajinu přizvat? No samozřejmě se na to velice rádi podíváme, pokud to bude možné. Ano, otázka pana Gálera. Jsem rád, že nahlíží naši práci jako potřebnou a jako v souladu s tím, co je s potřebami, co je v souladu s potřebami Evropského parlamentu. Co se týče Evropské obrané agentury, podepsali jsme na začátku května takzvané přípravné, přípravné opatření týkající EDAPu ve výzkumu. Teď ještě to musí um, přiklepnout komise a náš generální ředitel už tu dohodu podepsal a je pravda, že ten pilotní projekt eh, a i eh, dohoda proběhla správně a ve správné lhůtě, ale nyní se připravuje větší záležitost, ten, eh, ta škála je větší, takže DigiGrow i právní služby se o to začaly zajímat. Já stále ještě doufám, že vše bude připraveno a že vše dopadne podle toho, jak si to časově představujeme a že naše přípravná jednotka opravdu dokáže ten výsledek dodat, jakmile se vše rozběhne. Paní Lösing hovoří o těch opatření. Já bych vám mohl odpovědět eh, německy, ale obávám se, že ostatní by to nedokázali sledovat, takže dám přednost angličtině. Hovořila jste o těch eh, mezerách v těch schopnostech a ptala se se na opatření, k jakým saháme, abychom je zaplnili. Odpověď je snadná, ale není ta správná. No ono je to na členských státech. My členským státům nabízíme ten plán rozvoje kapacit a schopností a máme rovněž Kodaba, to je operativní databáze. tedy ta kodaba je k dispozici všem členským státům a zároveň tam mají přehled o tom, kde jsou možnosti spolupracovat. Pokud nám členský stát nahlásí nějaký deficit, případně nějaký projekt, do kterého se chtějí pustit a za tři, za pět let by se chtěli právě nějaké oblasti věnovat, například eh, eh, letadla, obrněná vozidla, obrněné lodě. My to tam zaneseme, tak aby jiné členské státy si měli čas všimnout, že máme 9, 10, případně 3, 4 členské státy, které mají podobné potřeby v horizontu, který je rovněž podobným. Proč to nezharmonizovat, ale pak je na členských státech, aby řekli ano, ten projekt stojí za to, aby pokračoval a dnes se už to tak i odehrává. Někdy to dopadne dobře, jako například to um, doplňování paliva ve vzduchu dopadne dobře, jako tady pan kontradmirál o tom to zmínil, někdy bohužel ne. Anglicky se někdy říká, že můžeme toho koně dovést k řece, ale aby se napil, k tomu ho nedonutíme. Je opravdu na členských státech, aby se rozhodli, zda budou pokračovat v té věci. A nyní náklady, kolik to stojí takové iniciativy. To rovněž závisí na národních plánech. My to vše do toho CDP eh, zaneseme, vše to tam je a pak eh, máme spolupráci i s EUMS a ten plán poskytuje určitý přehled, ale není na nás, abychom někomu přikazovali, čím se má zabývat. My poskytujeme přehled, poskytujeme celkový obrázek a pak je na členských státech, aby dali hlavy dohromady, aby nějaký projekt, aby se nějakého projektu ujali. Někdy je to eh, projekt tří, čtyř, eh, pěti členských států, někdy jako jednotná evropská obloha jsou zapojeny téměř všechny evropské státy. Takže to byly odpovědi na otázky směrované mně. Ještě pan Zdrojevský, zda změny v Eurokoru znamenají i změny vybavení Eurokoru. No to se v tom CDP projeví, že různé členské státy budou mít různé potřeby v různých odvětvích. Podívejte se na situaci před pěti lety. Mnoho členských států hovořil o tom, že se zbaví tanků, že už je nepotřebujeme. A teď vidíte, jak to dopadlo. Mnoho českých států naopak potřebuje více tanků. Já si dokážu představit, že se to týká i jiných oblastí, například um, výzvědných eh, kapacit eh, či um, sledování, zjišťování skutečnosti a tam si myslím, že by to mohlo právě dopadnout lépe, pokud se bude pracovat společně. Děkuji. Indeed, uh, there is still time for... Ano, máme ještě pořád čas na další diskuse, ale myslím, že žádné další otázky už nikdo nemá. V tom případě jsme vyčerpali náš dnešní program. A proto bych chtěla poděkovat našim panelistům za jejich účast, za jejich eh, prezentace. poděkovat všem eh, členům našeho podvýboru. za účast a chtěla bych také eh, upozornit ještě jednou na to, že zítra zasedáme v jiné místnosti. Čtyři b takže prosím, doražte na správné místo. Ještě jednou vám eh, děkuji. A zatleskáme našem panelistům.